Vážení kolegové, dámy a pánové, začneme s druhou částí naší schůze výboru INTA. Přičemž začneme bodem na pořadu jednání 11, což jsou monitorovací skupiny a výbory. A rád bych poprosil stále zpravodaje monitorování, aby nás stručně informoval o monitorovacích skupinách. Nejprve tedy Čína. To proběhlo 28. října a na starosti to má pan Winkler, prosím. Winkler? Pane Winklere, prosím stiskněte tlačítko Speak. Yes, now. Teď už to funguje. Děkuji vám. Takže děkuji, pane předsedo. 28.10. proběhla šestá monitorovací skupina k Číně. Měli jsme dva velice důležité hosty. V rámci této skupiny nejprve to byl předseda Evropského obchodní komory, pan Jurgel Bubke, a za druhé to byla Maria Martin Prat z DG Trade hlavní vyjednavačka k komplexnímu investiční dohodě. Od pana Jirga Hutkeho jsme si vyslechli prezentaci ohledně výročního position paperu Evropského biznesu v Číně. To, byl, to je dokument, který byl vydán v září. Obvykle to představuje EUCCC, ale bohužel eh, ty zprávy nejsou příliš dobré od našich evropských firm v Číně, protože podnikání v Číně je stále těžší a zdá se, že naše čínské protějšky eh, hrají hlavně o své vlastní cíle pro vnitřní trh. Podle našich informací, které máme z vyjednávání o investiční dohodě, to nám tedy poskytla paní Maria Martin Prat, hlavní vyjednavačka. Tak e, i zde ty informace byly poměrně obsažné. Zjistili jsme, že bez ohledu na koronavirovou krizi dochází k intenzivním vyjednáváním, e, proběhlo několik koleček, ale na obou stranách e, byly kritické cíle. U nás je například vytyčila Ursula von der Leyen a na čínské straně je vytyčil Xi Jinping, čínský prezident. Šlo hlavně o zintenzivnění těch jednání. Bohužel, ačkoliv došlo k určitému pokroku, přesto jsou naše vyjednávací cíle nesplněné. Mohu vám říci, že členové naší monitorovací skupiny podstatě ze všech politických frakcí vyjádřili stejná očekávání v tom smyslu, že Evropský parlament ratifikuje tu investiční dohodu pouze tehdy, pakliže tato bude plnit naše klíčové evropské cíle. Vzhledem k nedostatku času zde již skončím. Samozřejmě, pane předsedo, vážení poslanci, jsem připraven odpovídat na vaše dotazy buď teď, a nebo kdykoliv později. Děkuji vám. Děkuji, Juliu. Aktuálně nemáme žádné žádosti o slovo, ale každopádně vám děkujeme za milou nabídku. Pakliže se nějaké dotazy objeví, možná byste mohl odpovědět později. Děkuji. Další anské země. Slovo má pan Zojdo. Dvě minuty, prosím. Hezké odpoledne přeji, pane předsedo. Ono to může, ono trvá poměrně dlouho svolat monitorovací skupinu pro země eh, antského společenství. Nakonec 22. října se to podařilo a z logistických důvodů náš koordinátor Kristof Hansen eh, z EPP předsedal té schůzi, takže za to bych mu chtěl velice upřímně poděkovat to jednání eh, eh, zahrnovalo eh, první setkání s velvyslanci Kolumbie, Peru a Bolívie, což jsou tedy ty hlavní země této skupiny. Vyměnili jsme si také názory se zástupci občanské společnosti a za třetí jsme tam měli zástupce DG Trade a ESVČ. Celkově pohled na dohodu je velice pozitivní. Zástupci eh, DG Trade eh, potvrdili, že eh, jde o dohodu přínosnou pro Evropskou unii, která se podařilo navýšit export průmyslových i zemědělských produktů. Ale zároveň je to velice pozitivní pro ty tři zmíněné země podle stanoviska těch tří zmíněných velvyslanců. Je to důležité pro posílení růstu HDP těchto zemí a vývozu. Je také třeba připomenout, že v uplynulých měsících Latinská Amerika trpěla velkým eh, prudkým snížením eh, cen ropy a surovin a dohoda o diverzifikaci byla proto eh, ještě o to důležitější, to bych chtěl zdůraznit. Nicméně Podobně jako všude jinde, i tam měla pandemie velice závažné dopady jak na zdraví obyvatelstva, tak také na hospodářství třech zmíněných zemí. E, ve venkovských e, oblastech e, byly tyto dopady zvláště znatelné a obecně se navýšila také nezaměstnanost, což samozřejmě je i v souvislosti eh, s, se změněným objemem vývozu a dovozu. Rovněž jsme tedy hovořili se zástupci občanské společnosti, eh, kteří eh, zmínili různé problémy, které se týkají pracovního práva v Ekvadoru a vyhodnocování mírového procesu v Kolumbii. Celkově tedy obecně to setkání bylo velice pozitivní, pokud jde o obchodní vztahy a my se budeme snažit i nadále tyto vztahy prohlubovat, tak abychom zajistili růst a zaměstnanost i na druhé straně Atlantiku. Je třeba prohlubovat tuto spolupráci v řadě různých směrů. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Thanks a lot, Mr. Sojdu. Děkuji, pane Zojdu. Jako další Mercosur. Ti zasedali 30. října přičemž proběhla výměna názoru ohledně aktuálního stavu, ohledně dohody s Mercosurem a diskutovali o možných předratifikačních eh, závazcích. Eh, hovořili s panem Schlegelmilchem, ředitelem DG Trade, a panem Forvikem z německého spolkového ministerstva hospodářství záležitostí za radu. Samozřejmě my ty diskuse s Mercosurem sledujeme a bude to probíhat i brzy v eh, našem výboru. Další skupina GSP. Slovo dostane pan Frakos na dvě minuty. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit stručně. Monitorovací skupina OGSP diskutovala o žádosti Uzbekistánu. Tato žádost byla podána v červnu a příslušný delegovaný akt, který navrhuje dát eh, tento status té země, by měl přijít na náš výbor v prosinci a proto eh, byl tedy nejvyšší čas diskutovat o této přihlášce a vyhodnotit to naší eh, skupinou a dříve než ten delegovaný akt bude eh, z, tedy dříve než ten delegovaný akt bude zveřejněn. Měli jsme konstruktivní debatu s uzbeckým velvyslancem a poté následovala výměna názorů eh, s ředitelem DG Trade Zinověcem eh, a s panem Jarošovicem, Head of Divisions ESVČ. Mohli jsme položit řadu otázek, které se týkají implementovatelnosti a eh, proveditelnosti, kterými je plněna eh, kapitola 27. Pokud jde o spolupráci s orgány OSN a stavu jednání, které se týká například práce dětí, nucené práce, diverzifikace ekonomiky, úloze občanské společnosti při implementaci a monitorování, O tom všem jsme tedy hovořili, stejně tak jako o posílené eh, partnerské dohodě. Od roku 2016 bylo dosaženo značného pokroku. Uzbecké hospodářství prochází velkou transformací a status GSP může konsolidovat a urychlit tento pozitivní trend. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dále tu máme další monitorovací skupinu, skupina pro monitorování environmentálního zboží. Hovořit by měl pan Scholz, který se teď připojuje. Teď by měl být připojen. Pane Šulci, prosím, zmáčkněte speak button. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem eh, musel sledování schůze přerušit, takže nevím, kde jste jste, ale pravděpodobně mám hovořit k bodu 5, k té dohodě o environmentální zboží. Je to tak? Ano, je to tak, říká pan předseda. Ano, Helmute, přesně tato skupina to je. Děkuji, pane předsedo. My jsme včera měli třetí zasedání monitorovací skupiny o této dohodě v rámci VTO. 16. listopadu se sejde také příslušná jednací skupina v Ženevě došlo k určitému eh, zrychlení, pokud jde o některé eh, směry, ve kterých by tato jednání měla být jaksi znovu obnovena do budoucnosti, protože je jasné, jak říkala i včera Marlen eh, Turinga, která zodpovídá za příslušnou jednotku, která má na starosti tato jednání, která řekla, že tedy je zde klimatická změna a je třeba implementovat strategii nulových emisí Evropské unie a nyní již několika dalších zemí, které implementují pařížský protokol. To je tedy v samém jádru těchto jednání. A komise rovněž přišla s non-paperem, s neoficiálním eh, dokumentem, kde klade několik otázek eh, zemím, které eh, diskutují o této eh, dohodě. Jejímž cílem je koherentnější přístup týkající se obchodu eh, s ohledem na environmentální a klimatické otázky. Skupina se zaměřuje tom vyjednávání na konkrétní cíle, například oběhové hospodářství, klimatická mitigace, tedy zmírňování dopadů klimatických změn a dalších a snaží se přijít s nějakým mechanismem, jak přilákat do těchto jednání více účastníků. A také je samozřejmě jasné, že my v Evropském parlamentu bychom měli podpořit tuto snahu, aby se do těch jednání zapojilo více zemí. A ještě jsme diskutovali včera o jedné otázce, jak přitáhnout rozvíjející se země a ty nejméně rozvinuté země, jak je vtáhnout do těch jednání protože úlohu by zde měly sehrávat nejen rozvinuté ekonomiky, ale musíme být otevření a inkluzivní a musí nás být co nejvíce. Zástupci jak komise, tak z příslušné jednotky útvarů bylo zdůrazněno, že naprosto klíčová je zde transparentnost a tu je třeba zaručit i v rámci VTO. Protože se připravují i závažnější eh, jednání a my jako Evropská unie a Evropský parlament bychom měli nějakým způsobem se snažit zlepšit fungování eh, výboru pro obchod a životní prostředí v rámci VTO. Zazněly také další informace, které se týkaly provázání životního prostředí a zboží, respektive eh, environmentálního zboží se službami. Hovořili jsme například o oběhovém hospodářství, nakládání s odpady a také o dalších oblastech, kde by se dalo využít služeb. Dohodli jsme se, že práci této skupiny zintenzivníme, protože je i v Ženevě jasné, že ta zelená agenda je nezastupitelná. Děkuji. Je zde také otázka toho, jak provázat eh, tu dohodu o zboží s dohodou o klimatu, tak jak to předkládali některé členské státy OSN. Je to ale velký projekt, o kterém ještě musíme diskutovat. A poslední monitorovací skupina je skupina pro Nový Zéland. Pan Pedro Silva Pereira. Mr. Pereira is unfortunately not connected. He's being currently assisted by our IT technician. So, uh... Pedro se nepřipojil, tak já přečtu následující informaci. Monitorovací e, skupina e, přistoupila k výměně názorů s panem e, Karlem Reajkem, který je velvyslancem Nového Zélandu při Evropské unii. Eh, zúčastnil se také pan Vangelis Vitalis, který je hlavním vyjednavačem za Nový Zéland a pan Petr Berts, který je hlavním vyjednavačem za Evropskou unii. Týkalo se to tedy otázky obchodu, udržitelného rozvoje, pokud je o vyjednávání EU, Nový Zéland a dohoda o volném obchodu. A tímto jsme tedy dokončili bod 11 a budeme pokračovat s bodem 12, který zní stav probíhajících třístranných jednání. A velmi mě těší, že budeme hovořit o dvou tématech, která byla dokončena během poslední doby. A První eh, se týká nařízení o provádění a dávám slovo paní Marie-Pierre Vedren na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jsem velice ráda, že vám mohu představit dohodu, které jsme v trialogu dospěli 23. října, pokud eh, jde o revizi pravidel mezinárodního obchodu. Jak připomněl pan předseda, je to velké vítězství pro Evropský parlament. Podařilo se nám před svědčit eh, radu o tom, že naše obchodní politika musí být ambicioznější, efektivnější a důvěryhodnější. Asi si vzpomenete, že jsme v červenci eh, schválili naši pozici, dali jste mi silný mandát. Pozice rady byla přesně opačná, to znamená, eh, chtěli ponechat status quo. A ta dohoda, kterou jsme obdrželi, ukazuje, že si i rada uvědomila, že je třeba posílit eh, naši obchodní politiku a více bránit naše zájmy. Podařilo se nám přesvědčit eh, radu o tom, že Evropská unie by měla mít možnost přijímat opatření nejen u oblasti zboží a veřejných zakázek, ale také v sektoru služeb a u práv eh, duševního vlastnictví. Je to eh, skutečně otázka toho, do jaké míry dokážeme být efektivní v oblasti služeb a práv duševního vlastnictví, protože jejich význam je stále větší. Takže musíme být schopni přijímat protiopatření. Také jsme se dohodli, že za rok se k dohodě znovu vrátíme a zamyslíme se nad rozšířením na veškeré oblasti práv duševního vlastnictví. Dále jsme žádali o zavedení provizorních opatření proti zcela eh, jasným nelegálním a jednostranným opatřením našich eh, obchodních partnerů. Paní předsedkyně von der Leyen se zavázala eh, předložit nejpozději do konci roku 2021 nový nástroj, jehož cílem bude odrazovat a bojovat proti tak takovýmto opatřením ze strany třetích zemí. Je to skutečně změna paradigmatu. Evropská unie musí mít k dispozici takovýto nástroj a je třeba ho mít rychle. Nejde skutečně samozřejmě, abychom zahajovali nějaké obchodní eh, války nebo je eh, eskalovali ty stávající, ale chceme prostě, aby se dodržovala mezinárodní eh, pravidla i v mezinárodním obchodě. Takže parlament velice jasně řekl, že je třeba, aby náš právní arsenál byl doplněno efektivní nástroje. My jsme potom eh, obdrželi eh, společné prohlášení všech tří institucí, kde se především rada jasně zavázala pro takovýto nástroj. A ta dohoda dosažená v trialogu připomíná, že ta pravidla se musí také aplikovat na udržitelný rozvoj. Musíme tedy mít ten eh, nový vstupní bod, New Entry Point. Komise se zavázala, že se bude zabývat veškerými eh, porušeními práva, pokud jde o lidská práva, pracovní právo a ochranu životního prostředí. Stále ale ještě čekáme novou ambiciózní dohodu v oblasti udržitelných, eh, jaksi, eh, udržitelného vývoje, tak aby to skutečně mohlo být implementováno, protože to je součástí našich obchodních dohod. A také je třeba řešit to, pokud e, naši part, obchodní partneři nebudou tu kapitolu udržitelného rozvoje plnit. Chceme také jasně e, připomínat našim partnerům, že existují určitá pravidla mezinárodního obchodu, že je musí dodržovat všichni a že zde nejsou žádné výjimky, že budeme i nadále multilaterální systém bránit. Toto je tedy výsledek trialogu. Myslím si, že ukázal, že jsme plně odhodláni dokončit tu slavnou, ten slavný evropský toolbox, tu sadu nástrojů. Chtěla bych také poděkovat všem stínovým zpravodajům, technikům, sekretariátu, členům rady, překladatelům a všem vám také mnohokrát děkuji za podporu. Merci. Děkuji. Děkuji. Marie, děkujeme za tvrdou práci, kterou jste odvedla. To byl velký úspěch a nyní už máme lepší sadu nástrojů do budoucnosti a dalším úspěchem včera večer. Jedná se o nařízení o zboží dvojího užití a dávám slovo naší zpravodajce, paní Markétě Gregorové. Prosím na dvě minuty. Děkuji. Doufám, že mě vidíte. Musím eh, také říci, že se jedná o obrovský úspěch, kterou jsme dosáhli včera večer. Dosáhli jsme dohodě, dohody o nařízení o zboží dvojho užití. Je to práce, která už trvala 6 let a během německého předsednictví díky eh, jejich návrhu jsme byli schopni to zrychlit a dojít k závěru. Myslím si, že je to eh, velmi dobrá aktualizace Eh, současného nařízení z roku 2009, eh, především protože se zabývá otázkou kybernetického dohledu, kromě jiných témat. Myslím si, že je dobré, že jsme se mohli eh, zabývat oblastí působnosti, protože nejenom po 11 letech eh, stávajícího nařízení, tak eh, máme nové technologie, které se vyvíjí velmi rychle, ale také je, to budeme, doufám, moci aktualizovat během příštích let. Eh, protože je potřeba pokrýt eh, nové technologie, které se objeví. A potom další důležitá věc eh, z hlediska parlamentu, což považuji za velmi důležité, a to, že jsme zvládli vytvořit velmi dobrá ustanovení, která se týkají transparentnosti. Transparentnost je něco, co je velmi důležité pro parlament a s tím související prosazování. A je to věc, která zajistí Eh, veřejný dohled a že eh, organizace budou moci dohlížet nad eh, prosazováním tohoto nařízení. Myslím si, že pro dobro demokracie a pro Evropskou unii jsou to dobré zprávy pro Evropskou unii a doufám, že dosáhneme i dohody s ostatními globálními hráči a s našimi spojenci, protože potom budeme teprve eh, moci schopni zaručit lidská práva v Evropě. Děkuji. A ve světě. A děkuji eh, zpravodajkám. A myslím si, že parlament může být opravdu hrdý na tyto výsledky po šesti eh, letech bojů mezi členskými státy a dosáhli jsme tohoto výsledku a máme eh, tedy tady otázku lidských práv, eh, kritéria pro kontrolu eh, kybernetických technologií a s tím související licence. Tímto jsme dokončili bod 12 a budeme pokračovat s bodem 13. Jedná se o změnu Eh, koncesí u všech celních kvót eh, ve formě výměny dopisů mezi EU a Norskem a dávám slovo panu zpravodaji Jergenovi Varbornovi na tři minuty. Eh, touto zprávou dáváme souhlas dohodě mezi EU a Norskem, pokud jde o změnu koncesí u všech celních kvót, které jsou uvedené Eh, v listině CLXXV v důsledku z vystoupi, vystoupení Spojeného království z Evropské unie. V roce 2018 EU formálně zahájila eh, vyjednávání s mnohými členy VTO eh, v Ženevě a Norsko a Kuba, to je ten další bod jednání, byly součástí. Má to samozřejmě dopad Eh, pro VTO, protože v roce 2018 Spojené království eh, bylo součástí a potom bylo oznámeno, že se tedy Eh, chtějí pokračovat eh, v replikaci svých závazků. Ale eh, ta replikace to není správná metoda, proto Evropská unie a Spojené království se v roce 2017 dohodly na metodě, jakým způsobem se rozdělí závazky, tak jak je to v harmonogramu VETO 2018. Jedná se o přes 140 Eh, kvót, které se týkají eh, zemědělství a jiného druhu zboží. Eh, pokud jde o celní kvóty mezi EU a Spojené království, tak je důležité, aby byly zachovány přístupy na trh. A základem eh, tohoto přístupu je, eh, že tyto celní eh, kvóty budou zachovány a dozdělí se to mezi 27 a mezi Spojené království. Zásadou této metodiky je, že se zaměří na obchodní toky mezi 27 a mezi Spojeným královstvím během referenčního období Tedy jsou to tři roky, 2013 až 2015 a jedná se o všechny eh, celní eh, kvóty eh, VTO a potom se tyto kvóty rozdělí podle obchodních toků. A Samozřejmě Brexit povede ke změně nařízení z roku 2019 a jedná se to také EU e a Norska. A co se týče eh, Norska, tak eh, tady se eh, to uskutečnilo formou výměnu dopisu. Jedná se tedy o technické téma, ale je to velmi důležité. Musíme je to součást toho, co musíme připravit pro Brexit, pro přechodné období a proto doporučuji, abychom dali souhlas k této dohodě a budu se těšit na vaši zpětnou vazbu a e, budu se těšit i na vaše dotazy. Thanks a lot. E, děkuji vám, Jergene. A nyní stínoví zpravodajové budou mít prostor na minutu a půl. Nejdříve za SAD pan Marek Belka, prosím. Děkuji. Nebudu hovořit 90 sekund, ale 30 vteřin. SAD souhlasí s návrhem dohody a souhlasíme s návrhem doporučení, tak jak to předložil pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji, Marku. Vy jste ani nevyčerpal 30 vteřin, ale 11, to je opravdu výborné. A za Renew Lisie Schreinemacher, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já budu také stručná. Hovořím jménem eh, mého kolegy. My souhlasíme s eh, závěry. Děkuji. Děkuji. A za zelené Reinhard Butikofer, prosím. Eh, ten není připojen. Reinhard se nepřipojil. A za GUE máme Helmuta Šolce. Prosím, Helmute. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat panu zpravodaji za informace, ale my e, o něčem takovém nehovoříme poprvé, tak já bych chtěl říci, že my souhlasíme s takovýmto přístupem. Děkuji. A nyní dávám slovo komisi. Eh, pan John Clark z generálního ředitelství Agri, prosím na dvě minuty. Mr. Clark, we will refresh your connection. Mr. Clark, please press the speak button at the bottom of your page. Thank you. Doufám, že mě dobře slyšíte a doufám, že mě vidíte. Pokusím se být také stručný jako poslanci. My vítáme eh, podporu, kterou jste vyjádřili této eh, dohodě a doufám, že budete souhlasit také s dohodou o Kubě. E, my to budeme muset udělat vzhledem k Brexitu. My jsme se rozhodli, že rozdělíme kvóty mezi Spojené království a mezi EU, takže se nezmění celkový objem ani více, ani méně. A této Mm, metoda byla spochybněna na začátku ze strany mnoho partnerů, kteří chtěli větší objemy, ale potom časem se stali pragmatičtějšími a konstruktivnějšími a v případě Norska, Kuba později se probere, tak souhlasili s metodou, pro kterou jsme se rozhodli a s objemy, které dostane 27. a Spojené V případě Kuby tam nedošlo k žádné změně v porovnání s návrhem komise. Kuba eh, souhlasila s eh, celními kvótama pro eh, cukrovou třtinu a v případě Norska v dohodě je jedna změna ve srovnání s prvním návrhem. Norsko nás požádalo o Eh, zástupní o reprezentativnější období, eh, pokud jde o, eh, slan, o herring, v případě této celní kvoty, tedy v případě sledě 2016 až 2019, ne 16 tisíc tun, a takže EU dostane více, Spojené království dostane z té celní kvoty pro sledě méně. A jak řekl pan zpravodaj Warborn, jedná se o technické dohody a je to také důležité z politického hlediska, protože se to týká Brexitu a také se tam odráží eh, akceptování členů eh, VTO, tedy této metody rozdělení těchto kvot. Jedná se o 19 zemí bylo to velmi konstruktivní a doufám, že během příštích týdnů budeme moci parlamentu a radě přinést eh, více dohod. Možná se to rozdělí na části, ale jak víte, jedná se o velmi důležité věci a právě končíme vyjednávání budou probíhat během příštích týdnů. Děkuji ještě jednou panu zpravodaji, všem stínovým zpravodajům a všem frakcím za jejich podporu. Děkuji. Děkuji, Johne. Dokážu si eh, představit, že dojde k mnoha dalším dohodám, bohužel kvůli eh, Brexitu. Eh, Jergene, chcete ještě něco dodat? Děkuji. Bernde, děkuji za všechny připomínky, děkuji za podporu. Je důležité, eh, aby se toto stihlo, vstoupilo v platnost ještě před koncem přechodného období, aby nedošlo k žádnému přerušení, potom rychlá ratifikace, nepočítá se s žádnou schůzí stínových zpravodajů, ale pokud chcete pozměňovací návrhy, tak lhůta Doufáme, že v listopadu budeme 13. na Intě hlasovat a potom v prosinci na plenárním zasedání. Děkuji Gabrielovi a Emily, jako, který mi poskytl poradenství. Děkuji tedy zástupci sekretariátu a e, také mé asistence. Děkuji Kláře. Děkuji vám za vaše laskavá slova. Ano, e, máme e, lhoutu pro pozměňovací návrhy, ale já bych radil, aby se nepři, nepřekládaly žádné pozměnící návrhy, jinak tedy ta lhůta je 12. listopadu. A dá, nyní budeme pokračovat s bodem 14, eh, to je podobné téma, ale týká se Kuby. A dám eh, slovo panu Matovi, eh, panu zpravodaji, prosím. Thank you, Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, děkuji. Eh, já si myslím, že to samé, co řekl kolega Warborn, tak se může použít zde. Já si myslím, že tento návrh doporučení je jasným příkladem toho, že vystoupení Spojeného království bude mít eh, neočekávané důsledky a ovlivní nás to na všech eh, rovinách. Tady se jedná o kvantitativní závazky, to, co je eh, v seznamu EU, tedy těch 28 členů a dá to na 143 celních vod, je to zemědělství, rybářství a Eh, průmyslová oblast, tedy v rámci VTO v důsledku Brexitu. Tedy ta množství, eh, ty celní kvóty, které eh, platily, tak eh, se samozřejmě stanovily na základě toho, že eh, součástí bylo Spojené království po Brexitu, už se to netýká Spojeného království, a což znamená, že ten současný objem eh, každé celní kvóty se zachová, ale odteď se to rozdělí na, dva, na dvě celní území, tedy EU na druhé straně Spojené království. To znamená, že my budeme mít poměrnou část a u nich se to oddělí. To, co se týkalo Norska, se týkalo i Kuby, ale s velkým rozdílem. Kuba je jednou z nejchudších zemích a kde je nejmenší svoboda v Americe a je tam jedna z nejdelších diktatur v moderní historii. A je tam uh, diktatura, která upírá práva svým občanům, kontroluje stát a podrobuje uh, svou společnost a navíc eh, si uh, drží moc. A proto říkám, uh, že eh, se to liší od toho předchozího bodu, ale my musíme pokračovat s našimi povinnostmi. A komise eh, došla k, k dohodě 3. července 2020 z Kubu, jednalo se o měnu dopisu a rada eh, tedy dostala schválení pro podpis. A 1. ledna 2021 by to vstoupilo v platnost. Jak řekl pan předseda, je potřeba, aby se to udělalo rychle. Já navr- souhlasím souhlasím eh, s touto dohodou a jak řekl pan předseda, je důležité, aby se to eh, zrychlilo a aby to také jak řekl pan předseda, nepřejeme si, eh, pokud by to bylo možné, aby se předkládaly pozměňovací návrh z těch důvodů, které jsem právě zmínil. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Mato. Ano, je to technická záležitost, ale zároveň záležitost politická. Díky za vysvětlení. Teď mají slovo stínový zpravodajové na minutu a půl. Každý, prosím pěkně, jako první za S a D, pan Číž, prosím. Děkuji. Skupina socialistů a demokratů plně podporuje uzavření této dohody a proto navrhuje také zpravodajův návrh, aby Evropský parlament udělil souhlas s uzavřením dohody mezi EU a Kubou v souvislosti s úpravou koncesí v případě celních kvót v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Děkuji za pozornost. Thanks Děkuji mnohokrát. A teď zareňu Dita Charanzová. Excuse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 Děkujeme, Dito. Jako další za zelené avakavacíny, prosím. Děkuji mnohokrát, já budu velice stručná. Za zelené mohu říci, že souhlasíme s návrhem a souhlasíme i s liní zpravodaje. Děkuji. Děkuji. Za ECR pan Aguilar. Buenas tardes. Přeji hezký podvečer, děkuji pane předsedo. Já souhlasím s tím, že prezentace eh, pana eh, Mata a tedy eh, ta modifikace koncesí jako důsledek Brexitu že bychom to měli podpořit, ale myslím si, že je také třeba, aby Evropská unie zvážila svou obchodní spolupráci a spolupráci obecně s Kubou, protože před několika eh, týdny eh, toto požadovala řada poslanců. Eh, ty stávající pravidla platí od roku 2017, ale kubánská hierarchie neustále porušuje ta pravidla například brání humanitární pomoci. A je tedy třeba i této smlouvy využít, aby Evropská unie lépe eh, kontrolovala, jak jsou využívány prostředky, eh, které do Kuby posíláme, které se eh, vynakládají například v zemědělství. Evropská unie musí dávat velký pozor na jakékoliv obchodní vztahy se zeměmi, které nedodržují základní lidská práva. Děkuji. Děkuji mnohokrát a jako poslední zaguje Helmut Scholz, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já chci říct, že plně podporujeme linii zpravodaje a že to chceme ošetřit tak, jak nám to Brexit přece vzal. Ale když jsem si vyslechl kolegy, rád bych připomněl, že Kuba je jednou ze zemí extrateritoriálních sankcí USA. Víme, že mnoho eh, obchodní spolupráce, a to i těch, kteří by chtěli vzhledem k dobré hospodářské a obchodní spolupráci s Kubou, tak kvůli tomu, že tam musíme býti, tak vlastně participujeme na hospodářské směně a na rozvoji vztahu obou stran. Takže toto je jakýsi dodatečný aspekt a možná by bylo rozumné diskutovat ehm, ty extrateritoriální sankce jako jedno z témat, které musíme řešit i pro kubánský rozvoj, protože oni jsou cílem poměrně brutální represe. A to likviduje jejich schopnost jednat i jinak. Eh, My se zaměřujeme na to, jak je Kuba úspěšná v potlačování COVID-19. Oni distribuují léčiva pro všechny na svém ostrově a myslím si, že je to eh, dobré poučení, které bychom neměli ignorovat. A proto bych řekl, že bychom měli zachovat linii, kterou jsme si připravili pro také všechna ostatní jednání která výjdou z toho procesu teď, jak jste eh, řekl, pane předsedo, z toho nešťastného Brexitu. Děkuji, Helmute. John Clark by dostal slovo, pakliže se chce ještě jednou vyjádřit, prosím. Pane Clarku, musíte stisknout tlačítko pro mluvení dole na stránce. Thank you. Děkuji. Velice stručně chci poděkovat zpravodajovi a ostatním kolegům za jejich podporu pro tuto dohodu, jak několik lidí uvedlo. Toto je technická dohoda, musíme se řídit pravidly VTO, musíme si uvědomit, že některé země mají určitá práva v těchto TCRQs a Kuba je jednou, Kuba je jednou z těchto zemí a to nelze ignorovat bez ohledu tedy na naše názory na lidskoprávní situaci na Kubě, mají vyjednávací práva u cukru, to musíme respektovat a dodal bych pouze to, že nečiníme jaké, jakékoliv nové ústupky vůči Kubě, pouze zajišťujeme, že na tom nebudou hůř, než tak, jak na tom jsou nyní v důsledku odchodu Spojeného království. Takže v podstatě chceme pokračovat ve statusu quo, co se týká kubánského přístupu k našemu Eh, k naší TRQ eh, ve věci cukru. Takže z našeho hlediska je toto čistě technická dohoda v rámci VTO a jsem velice vděčný všem europoslancům a europoslankyním, kteří vyjádřili této dohodě podporu, podobně jako v případě Norska. Děkuji. Děkuji. A nakonec pan Mato ještě jednou. Sí, brevemente, gracias. Ano, stručně děkuji, pane předsedo. Jak bylo řečeno, je to technická záležitost, ale má velký politický význam. Děkuji za všechny příspěvky a chtěl bych eh, říci, že eh, Kuba samozřejmě je ne obětí amerického embarga, ale obětí eh, tyranské vlády, která omezuje lidská práva, která provádí arbitrární uvěznění. Eh, a eh, tady je to země, která si určitě zaslouží demokratičtější vládu. Myslím si, že je třeba zamyslet se nad tím, zda skutečně chceme rozvíjet eh, tuto obchodní spolupráci s Kubou. A je tedy ale v první řadě důležité eh, podpořit eh, tuto dohodu o úpravě celních kvót. Děkuji mnohokrát, pane Mato. Je zde také lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to poledne 12. listopadu, ale eh, zdá se, že tedy nebudou předloženy žádné pozměňovací návrhy. Nyní přejdeme eh, k bodu 15, to je takový horký brambor v té diskusi o zelené dohodě. Nyní se tedy zaměříme na mechanismus úpravy uhlíku na hranici a na otázku kompatibility. Dávám nyní na čtyři minuty slovo paní zpravodajce. Paní Karlsbro, prosím, zmáčkněte speak button. Slyšíte mě? Ano, Děkuji, pane předsedo. V Evropské unii již máme eh, systém eh, oceňování emisí uhlíku, ale v řadě zemí jaksi eh, ta cena stále není formálně stanovována. Nemáme tedy tu cenu stanovenou na globální úrovni a ten mechanismus úpravy uhlíku na hranici by zde mohl hrát důležitou úlohu. My jsme e, dostali 105 pozměňovacích návrhů, zredukovali jsme je na kompromisní návrhy, ještě nás ale čeká mnoho práce. Pokud e, chceme, aby tento systém byl kompatibilní s pravidly VTO a byl také v souladu s našimi závazky podle pařížské dohody. Navrhuji, aby e, byl tento systém navržen jako nediskriminační opatření od samého počátku. To znamená, využili bychom články 1 a 3 dohody GATT. To by byla vlastně první možnost a článek 20 by nastoupil pouze, e, pokud e, by byla dále porušována pravidla VTO. Také podle těch eh, stávajících eh, pravidel byla eh, zatím vynechána řada těch představ, jak by mechanismus měl být navržen. Zatím jsme se především v těch diskusích soustředili na reformu VTO. Víme, že ta je nezbytná, ale je to velice časově náročný proces, zatímco ten mechanismus úpravy uhlíku na hranici potřebujeme co nejdříve. Proto bych navrhovala, abychom měli nějaký kompromisní návrh, který se týká eh, důležitosti eh, obecné reformy VTO, ale abychom ho neprovazovali eh, s kompatibilitou mechanismu úpravy uhlíku na hranicích. Samozřejmě ten mechanismus CBAM musí být v souladu eh, s VHO, rovněž to musí být v souladu s našimi obchodními dohodami. Je to zásada, která se opírá o princip znečišťovatel eh, platí a v podstatě jediné, jaksi jediný cíl CBAM by měl být snižování emisí a zabránění úniku uhlíku carbon leakage. Důležité je také snížit riziko toho, abychom e, pomocí mechanismu CBAM vytvářeli nějaké bariéry. Bohužel řečnice se přerušila. Tu Jsme stále spojeni? s paní, s paní Carlsbro. Paní Carlsbro se odpojila. Dobře, takže já vyzvu stínové zpravodaje a samozřejmě se k paní zpravodajce ještě vrátíme na konci celé debaty. Stínoví zpravodajové tedy mají nyní možnost předložit své pozměňovací návrhy. Každý z nich bude mít tři minuty jako první bude hovořit pan Salíny za EPP. Děkuji, dobrý večer. Problematika, o které hovořila paní zpravodajka dříve, než se jí spojení přerušilo, tedy jakýsi pokus Eh, zachovat určitou užitečnost tohoto opatření CBAM a zajištění toho, aby mohl ten režim fungovat eh, v souladu se zásadami VTO, to je největší výzva, které nyní čelíme. Protože samozřejmě je na jedné straně pravda, že pravidla volného obchodu musí být zachována. Na druhé straně ale je také pravda, že v této historické fázi v době pandemie a sociálních a ekonomických eh, dopadů, které jsou naprosto bezprecedentní, je velice důležité také to, jaký typ hospodářského vývoje bude podporován. A tento vývoj se musí opírat jednak o naše schopnost, výrobní schopnosti, ale také o pravidla ochrany životního prostředí a nesmí být eh, jaksi ohrožována zeměmi, která tato pravidla nerespektují. Toto opatření úpravy emisí uhlíku na hranici Je tedy třeba navrhnout eh, nějakým si, eh, správným směrem. Měli bychom se vyhnout tomu, že bychom eh, jaksi se tvářili, že přicházíme s něčím podobným systému ETS, o kterém se konaly ve VTO nekonečné debaty a zároveň tento mechanismus nesmí jít proti pozitivním přísunům jiných opatření, která byla v nedávné době přijata. Proto EPP navrhuje, ale, aby alespoň v té počáteční fázi, abychom se snažili pochopit, jak ten komplikovaný mechanismus bude fungovat, a velice důležité bude, abychom eh, nenarušovali ta opatření, která již fungují, jako systém ETS. To je tedy určitá přechodná fáze, kdyby ta jednotlivá opatření měla probíhat paralelně, tak aby skutečně podpořila nebo neohrozila fungování našich eh, podniků a já se domnívám, že jsme na správné cestě. Děkuji. Za SAD pan Joachim Schuster. Děkuji eh, za slovo. Myslím si, že se jedná o velmi eh, důležité téma. Chtěl bych poděkovat eh, paní <clears throat> zpravodajce za odvedenou práci. Proč je to důležité? Protože tady jde o to, jak můžeme využít cenové mechanismy, abychom dosáhli uhlíkově neutrální společnosti. A to je jasné, eh, že eh, budeme-li mít takovýto systém v EU jenom, tak to je problém. Proto je důležité, že se musíme zároveň snažit, aby tento systém byl globální. Momentálně ta situace je taková, že se nezdá, eh, že budeme mít úspěch a musíme mít tedy Eh, takovýto eh, systém eh, k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který by byl globální. Takže dokud tento systém globální není, tak musíme mít zatím takovýto systém na hranicích, a je eh, důležité, abychom se eh, snažili tímto směrem, abychom snížili emise CO2 do roku 2050, abychom dosáhli nuly. Je důležité si uvědomit, že takovéto firmy, které budou součástí, budou znevýhodněny eh, a je důležité, aby se mohlo vyrábět za dobrých cen je důležité, aby tento systém byl kompatibilní s pravidly VTO a zároveň je stejně tak důležité, abychom se e, snažili o to, abychom prověřili pravidla VTO, protože já jsem přesvědčen, že e, ne všechna pravidla jsou v souladu s pařížskou dohodou. A samozřejmě e, to asi není divu, protože tento systém VTO pochází z konce 40. let, začátku 50. let a tenkrát klima nebylo na pořadu dne. Ale to neznamená, že budeme čekat eh, na eh, kroky VTO. My už eh, musíme nyní mít systém, který by byl slučitelný s pravidly VTO a musíme eh, vyčkat na reakci ostatních eh, partnerů a eh, to asi ještě více nyní, když už víme, že Trump nebude prezidentem. Po druhé je potřeba, abychom byli co nejtransparentnější a co nejobjektivnější a je důležité také skládat účty a je důležité aby i naši eh, partneři postupovali stejně jako my, i když to samozřejmě bude komplikované. Další věc, která je podle mého názoru důležitá, je důležité, abychom co nejrychleji zahrnuli ekonomiku, eh, což ale nebude jednoduché, protože eh, si musíme uvědomit, že tady máme odvětví, která jsou Eh, závislá na energii. A potom je potřeba zmínit také otázku rozpočtu, aby to bylo zahrnuto. A zde chci e, zmínit podporu k, e, klimaticky neutrální produkce. Děkuji. Herzlichen Dank. Next speaker is Děkuji. Dále za ID má slovo pan Kampomenozi. Tři minuty. Děkuji mnohokrát. Rád bych eh, poděkoval paní zpravodajce, protože její práce představuje velmi dobrý základ. Určitě máme také eh, řadu otázek, já a moji kolegové. Já mám trošku jiný přístup než některé další skupiny. Já se domnívám, že tento nástroj by měl zajistit rovné hrací podmínky pro evropské společnosti, které by potřebovaly nějaké kompenzace, které jim budou v nadcházejících letech způsobeny zelenou dohodou, tak abychom se vyhnuli delokalizaci a úniku uhlíku. A myslím si, že přestože máme trošku jiný přístup, můžeme nakonec dosáhnout společného cíle. A to je to důležité. Musíme samozřejmě respektovat pravidla Světové obchodní organizace. Víme, že jsou zde určitá rizika odvetných opatření, především protože někteří naši partneři by se mohli eh, cítit, eh, jak si, že na ně útočíme. Myslím si, že je třeba, aby do procesu bylo zapojeno co nejvíce členských států, abychom také odvedli tu diplomatickou práci při vysvětlování, že budeme zavádět tento mechanismus. Měli bychom se vyhnout nákladů na hranicích, především pro malé a střední podniky, které, jak všichni velice dobře víme, mají mnohem menší eh, šanci využít nástrojů, které nabízí VTO. Všichni samozřejmě víme, že je velice obtížné měřit obsah uhlíku, zvláště když eh, přihlédneme ke vstupům v podobě eh, vstupních poplatků, tedy cel. Tento problém jsme měli již v minulosti s ETS. Také si uvědomujeme, že nemůžeme tento mechanismus ukládat těm nejméně rozvinutým zemím. Myslím si také, že bychom eh, měli zlepšit fungování pravidel původu v Evropské unii a také do toho zapojit více celní orgány, které budou muset tento nový nástroj využívat. Ten nástroj samozřejmě respektive potřebujeme samozřejmě co nejobjektivnější hodnocení dopadu ze strany Evropské komise. Naše skupina je poněkud rozpolcená, přesto se domníváme, že můžeme dospět k dobrému výsledku. Děkuji. A nyní za zelené paní Manuela Rýpa. Čtyři minuty. Děkuji, já budu hovořit eh, anglicky. Vážení kolegové, pařížská dohoda hovoří jasně snížit emise CO2 v té míře, eh, která eh, zachová globální oteplování pod půl eh, stupněm Celsia. Je to ale samozřejmě nákladné. Ty náklady se v současnosti jaksi jsou externí, neprojevují se v těch cenách my jsme se o to snažili, ale nepodařilo se to. A je třeba, aby eh, ta internalizace nákladů platila nejen pro produkty vyráběné na našem trhu, ale také pro ty produkty, které dovážíme. A proto ten mechanismus CBAM bude právě vhodný. Já jsem se ve svých návrzích zaměřila například na to, že více než 20 domácích emisí Evropské unie jsou eh, jaksi dovážené, jsou, pochází to z dovozů. Evropská unie je Eh, velice eh, silným hráčem na poli světového obchodu a proto by zavedení mechanismu CBAM mělo mít i globální dopady. Současná pravidla VTO již eh, nejsou dostatečně moderní. Dnes jde o to, jak můžeme mechanismus CBAM implementovat do pravidel VTO, ale od pátku minulého týdne se zdá, že dojde ke změně situace. Nový americký prezident Joe Biden asi nebude pokračovat v té politice svého předchůdce vůči VTO. Možná, že Spojené státy představí i svůj, první, i svůj vlastní CBAM, když se o tom hovořilo na výboru INTE. A my bychom eh, tedy měli se snažit eh, přijít s nějakým silným, robustním návrhem z naší strany, spíš než abychom čekali na to, s čím eh, přijdou naši partneři za Atlantikem. Je ale třeba, abychom pochopili, abychom věděli, kolik eh, CO2 je v určitém eh, produktu nebo v určité službě. Proto potřebujeme mechanismus eh, sledovatelnosti, abychom to dokázali zachytit. A potřebovali bychom tedy vybudovat mechanismus, který by toto umožnil, který by dokázal lépe řešit emise uhlíku a který bychom také mohli si nabídnout eh, k uplatnění globálně. Pokud jde o otázku, zda CBAM lze považovat za protekcionismus, tak já myslím, že ne, protože ten cíl, kterého se snaží dosáhnout, je cíl, který byl společně na globální úrovni definován, to znamená snižování emisí. A Cílem tohoto mechanismu tedy je jaksi snižování emisí, ne eh, ochrana našich výrobků. Je ale také pravda, že dohoda o ETS nedostatečně reagovala na pařížskou dohodu a my bychom vlastně eh, měli eh, i z tohoto důvodu mechanismus ETS nahradit systémem CBAM, tak abychom neměli paralelně dva systémy. Myslím si, že CBAM může mít také pozitivní dopad na zaměstnanost a důležité je, aby to přechodné období nebylo zatíženo zbytečnou byrokracií a nadměrnou administrativní zátěží v těch odvětvích, kterých se to bude týkat. Děkuji. Děkuji také a není za EKR pan Zahradil. Tři minuty. Thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Přeji hezké pozdní odpoledne. Paní zpravodajko, vážení kolegové, dnes probíhá naše druhá výměna názorů k tomuto bodu a já musím říci, že řada otázek, které jsou pro nás významné, dosud nebyla řádně zodpovězena a to ani na tom minulém jednání. Dokonce bych řekl, že čím více se tímto mechanismem zabýváme, tím více máme pochybností. Chtěl bych proto zmínit alespoň tři body. Chtěl bych se vrátit k některým z těch otázek, které jsme nedávno položili a chtěl bych je s vámi a s paní zpravodajkou znovu probrat. Bod číslo jedna se týká složitosti a komplementarity tohoto opatření. Bod číslo dva se týká dopadů tohoto opatření na náš hospodářský výkon. Bod číslo tři se týká toho, jakým způsobem to bude zaváděno. K tomu prvnímu bodu my máme velice složitou a obtížnou sadu opatření, která fungují již nyní. A otázka je, jak se CBAM bude doplňovat s těmi již stávajícími opatřeními, například především se systémem ETS. Bude to jaksi nějaký nový doplňující mechanismus, nebo Eh, to bude nějaký nadřazený mechanismus a jak to bude zapadat mezi ty ostatní nástroje, které již v současnosti máme, tak aby to vlastně celý ten rámec eh, ještě více nezamotalo. Za druhé, dopady. Potřebujeme hodnocení dopadu. Kdy budeme mít toto hodnocení dopadu? Jak zaručíme, že nebudeme ohrožovat konkurenceschopnost našich podniků a našich hospodářství v této době bezprecedentní hospodářské krize a jak zajistíme, že naše malé a střední podniky nebudou čelit eh, další zátěži. A pokud jde o to zavádění, dovedeme si představit, že tento mechanismus bude zaváděn postupně, krok po kroku, nebo třeba pouze v některých sektorech, nebo to bude jakési paušální obecné opatření, které najednou bude eh, zavedeno a bude mít dopad na celé hospodářství veškerých jeho odvětví. Já se domnívám, že v době covidové krize musíme velice pečlivě promýšlet eh, takováto opatření. A neměli bychom v první řadě zapomínat, že v Evropě jsme zcela závislí na našich hospodářských základech a ať budeme dělat cokoliv, tak bychom je v žádném případě neměli poškozovat a podkopávat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Jane. A za GUE Pan Emmanuel Morel, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že ten návrh je velice důležitý. My jsme všichni pro ten nástroj, ale myslím si, že je třeba podívat se na jeho podrobnosti a proto jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, eh, které směřují do několika eh, směrů. Jednak tedy pokud jde o CBAM, ten mechanismus musí být dobrý pro evropské podniky, protože cílem toho mechanismu je snížit uhlíkovou stopu dovážených produktů tím, eh, že vlastně eh, se zaměříme na ten eh, rozdíl mezi těmi našimi produkty, které musí respektovat určité předpisy a těmi, které jsou dováženy a které nepotře- nerespekt- nemusí respektovat ta pravidla. A zároveň je třeba respektovat jaksi určitou rovnováhu ty slavné rovné hrací podmínky, ten level playing field, o kterém se zde v institucích tolik hovoří. Je tedy třeba eh, přijít eh, s zodpovědnými investicemi do přelomových technologií, tak abychom se vyhnuli relokalizaci, protože jinak bychom se ocitli v jakémsi začarovaném kruhu z pohledu ekologického, ale i hospodářského. Za druhé, potřebujeme takový mechanismus, eh, který bude přijatelný jak pro ty eh, země, které jsou málo rozvinuté, tak také pro naše hlavní partnery, pro Čínu a Spojené státy. Eh, Čína už eh, ve své produkci elektřiny plánuje velké snížení uhlí, používání uhlíky do roku 2035 a američané ty se pravděpodobně nyní pře Eh, připojí k eh, pařížské eh, dohodě, ale možná, že se kvůli tomu nevzdají těžby z břidličných plynů. Takže Evropa si nemůže dovolit nějakou jaksi příliš levnou, příliš levný mechanismus CB a M, který by byl pro nás nevýhodný. A znovu se tím vracím k té debatě o VTO. Je třeba uvědomit si, že zde máme jakýsi právní základ eh, té úpravy uhlíku. To spočívá na eh, článcích 1, 3 a 20 eh, dohody GATT, ale po reformě VTO tak, abychom dokázali lépe chránit přírodu, tak v podstatě jaksi eh, je zde eh, nebezpečí sociálního a ekologického dumpingu a toho, že eh, volný obchod jaksi se bude rozvíjet do nekonečna, bez jakýchkoliv omezení. A třetí věc, myslím si, že aby ten mechanismus byl dostatečně robustní, tak je třeba tam zrušit ty, si ty povolenky nebo eh, ty kvóty, které jsou udělovány zdarma, tak abychom skutečně vytvořili ty rovné hrací eh, podmínky. A také ten mechanismus musí podněcovat naše podniky, aby včas provedly nezbytné změny, které půjdou dobrým směrem. A nyní dáme slovo komisi. Máme dva řečníky pan David eh, Bublil eh, z DG Taxit a paní Madeleine Toninga z Generálního ředitelství pro obchod. Celkem máte čtyři minuty, jak si to rozdělíte, to je na vás. A nejdříve dávám slovo panu Bublilovi. Of course, no problem. Madeleine, please.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 A nyní pan Bublil. Thank you. Uh, thank you very much for, for your, your report. Děkuji vám za vaši zprávu, za pozměňovací návrhy a za eh, práci, kterou odvádíte na toto důležité téma. Jak říkala Madeleine, tento aspekt VTO je velice důležitý aspekt naší práce, ale chtěl jsem říci... The impact assessment, as this is also uh, an element that, uh, that was raised by, by some of the, the speakers. Uh,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 Thank you. Thanks a lot. Děkuji mnohokrát za příspěvky ze strany komise. Rád bych připomněl hostům i některým kolegům, jak jsem řekl na začátku schůze, tlumočení nebude probíhat, pokud vás neuvidíme. Takže Prosím pěkně, pamatujte na to a příště buďte tak laskaví a udělejte si doma pořádek a zapněte si také video. Takže teď ještě Karin. Eh, dostanete dvě minuty na závěr, ale eh, vzhledem k tomu, že jsem hodně velkorysý, dostanete minuty čtyři. So, thank you. Děkuji mnohokrát. A omlouvám se za technické problémy. Vyslechla jsem si diskusy a cítím, že je velká podpora co do vytvoření systému nějakého mechanismu, Eh, nějakého podobného mechanismu, který bude efektivní, bude plnit naše eh, cíle a zároveň bude kompatibilní s pravidly VTO a našimi dohodami o volném obchodu. Ale ráda bych využila tuto příležitost k tomu, že nám všem připomenu, že jediné racionále pro CBAM je snížení globálních emisí CO2 a prevence tzv. carbon leakage. To je velice důležité. Je velice důležité na toto pamatovat. Nejenom, abychom zajistili kompatibilitu s pravidly VTO, ale také, abychom eh, snížili riziko pro CBAM na vytvoření obchodních tenzí s našimi obchodními partnery. A proto tam nebudu zahrnovat eh, jakékoliv reference CBAM, eh, že zvyšuje konkurenceschopnost firem EU eh, v rámci kompromisních návrhů. Nechci říkat, že to není důležitý dopad vytvoření takovéhoto mechanismu, ale nesmí to být racionále pro jeho vytvoření jako takové. Efektivitu je potřeba zkoumat prostřednictvím studií dopadu. CBAM musí být skonstruován při plné transparentnosti eh, vůči našim obchodním partnerům. Teď samozřejmě nevíme, co můžeme očekávat například od USA. Věříme, že budeme mít progresivní klimatickou politiku a to, že bude možné jaksi si výjít vstříc z jednotlivých stran Atlantského oceánu, abychom společně dosáhli cílů pařížské dohody, ale transparentnost s našimi obchodními partnery, to je pro nás to nejdůležitější, protože pakliže nebudeme postupovat transparentně, myslím si, že to může poškodit ve finále veškeré naše ambice. Ráda bych na závěr debaty řekla, že doufám, že proběhne co nejotevřenější a nejtransparentnější debata i zde v parlamentu. To, že budeme mít velkou většinu pro pozici INTA, vyšle silný signál komisi a ostatním účastníkům řízení, že právě toto očekáváme a že i když to je komplexní a komplikované téma a je to něco nového, takže přesto chceme dosáhnout nějakých výsledků. Protože já jsem přesvědčena, že obchodní a klimatická politika mohou jít ruku v ruce. A pakliže nám záleží na všech těchto aspektech, o kterých jsme dnes hovořili, Myslíme si, že je možné takovéhoto cíle dosáhnout. Takže eh, vlastně nevím, jestli jste mě na začátku slyšeli, pro jistotu to zopakuji. navrhnu separátní kompromisní pozměňovací návrh, co se týká významu reformy VTO, co se týká ostatních klimatických akcí a e, evropského obchodu v oblasti klimatu, ale nebudu to propojovat s kompatibilitou CB, CBAM v rámci pravidel VTO. A to proto, že si myslím, že tu kompatibilitu s VTO musíme do toho procesu zakomponovat nyní, ale obchodní politiku musíme více nastavit podle klimatických cílů z dlouhodobého cíle. Nicméně k tomuto všemu se vrátíme v nadcházejících vyjednáváních, na která se velice těším. Všem vám děkuji za skvělou dnešní diskusi. Jsem velice optimistická a myslím si, že společně najdeme dobré, kvalitní řešení, které nám poskytne co nejlepší platformu pro další práci. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme mnohokrát, Karin, přejeme mnoho štěstí do vyjednávání o kompromisech, tak abychom, jak jste řekla, dosáhli eh, nějakého stanoviska výboru INTA pro komisi na přípravu legislativy v příštím roce. Hlasování proběhne 7. prosince, takže máme ještě trošku času, abychom našli tu správnou cestu vpřed. Takže děkuji Karin, děkuji stínovým zpravodajům a děkuji také komisi. Tím jsme ukončili bod 15 a půjdeme na body 16, 17, 18, 19, 20 a 21. To jsou hlasování. Než eh, začneme hlasovat, tak bych rád požádal o ověření kvóra. Potřebujeme 11 přítomných členů, a to tedy zde v té virtuální místnosti, tak, abychom měli dost poslanců pro zahájení hlasování. Toto bych teď chtěl tedy nechat ověřit. prosím pěkně stiskněte tlačítko žádosti o slovo a prosím sekretariát, aby mi dal nějaký signál, zda máme 11 lidí. Takže zvedněte ruce pomocí tlačítka a sekretariát prosím, aby mi sdělili, zda těch 11 lidí dáme dohromady. Potřebujeme ještě jednoho poslance. So once again, please. Tak ještě jednou, prosím, stiskněte tlačítko zvednutí ruky, abychom mohli ověřit, že máme 11 lidí. Ano, jsme usnášení schopní, máme kvórum. Dobře, děkuji, tak pokračujeme. Tedy, teď hlasujeme o šesti otázkách. Hlasování o odstranění cel na některé výrobky, použití celních kvot a jiných dovozních kvot Unie, přeskum obchodní politiky EU, nový akční plán pro oběhové hospodářství, konektivita a vztahy mezi EU a Ázií a Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního dohodu, eh, obchodu. Pardon. Takže nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k jednotlivým zprávám. Tedy nejprve eh, odstranění cel na některé výrobky. Žádné eh, návrhy nebyly přijaty. Použití celních kvot a jiných dovozních kvot Unie. Návrh 1 byl přijat. Co se týká přeskumu obchodní politiky EU, kompromisní návrhy 1 až 6, 6a a 7 až 17 byly přijaty a návrhy 2, 3, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 22 a 151. Poslední věta. Ty byly také přijaty. Co se týká nového akčního plánu pro oběhové hospodářství, kompromisní návrhy 1 Eh, až 6 byly přijaty a návrhy 36, 38, 70, 71 a 78. Co se týká konektivity a vztahu mezi EU a Ázií, kompromisní pozměňovací návrhy 1 až 8 byly přijaty, to je tedy stanovisko pana Kellyho. A teď závěrečné hlasování k těmto zprávám, eh, přičemž hlasovací seznamy byly rozeslány všem a Hlasovací lístky byly poslány, tedy poslány všem poslancům, kteří se účastní hlasování. Procedura je poměrně jasná, ale musím to e, zopakovat. Tedy vytiskněte si hlasovací lístek, hlasovací seznam a odhlasujte. E, napište své jméno čitelně, každou stránku podepište, naskenujte nebo vyfoťte a takto vyfocené nebo naskenované listy pošlete na eh, e-mailovou schránku intavote zavináč europarl.europa.eu e intavote dohromady. A pošlete to prosím ze své oficiální parlamentní e-mailové schránky. Hlasovací zasedání skončí dnes v 19.45. Takže máte poměrně hodně času na vyplnění svých hlasů na příslušné listiny. Takže pod, pouze takové hlasovací listy, které splňují příslušná kritéria, budou počítány. A teď tedy konečně už zahajuji hlasování, přičemž výsledky těchto závěrečných hlasování budou sděleny písemně a budou zveřejněny v zápisu z dnešní schůze. To je tedy eh, hlas k hlasování, ale hlasovací zasedání, jak říkám, poběží až do 19.45. Eh, bod 22 různé, k tomu nemáme nic. A bod 23 příští zasedání Příští zasedání proběhne 30. listopadu a 1. prosince. A rád bych rovněž upozornil na malou změnu času. Protože místo toho, abychom měli jeden slot v pondělí a několik slotů v úterý, máme dva sloty v pondělí odpoledne a jeden slot v úterý, a to takto. 30. 11. 13.45 až 15.45 a 30.11. 16.45 až 18.45 a 1.12. 9 až 12. Tedy doufejme, že se uvidíme alespoň na dálku na této příští schůzi. Přeji vám vše dobré, zůstaňte zdraví. Děkuji vám, končím schůzi.